odstránění násilí na ženách v Evropské unii. Eh, je to otázka od výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Chci jenom poukázat na to, že tady nebude žádné catch the eye a nebude moci klást žádné modré karty. Eh, jenom jednotlivé politické skupiny budou mít šanci se k tomu vyjádřit. Podobě jednoho řečníka. A já bych nejprve chtěl na pět minut dát slovo autorce této otázky, paní Ereče Garcia Perez. Gracias, señor presidente. Señora... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Více než 500 tisíc žen v Evropě bylo obětí násilí a je, e, není možné tato čísla slyšet a nestydět se a neuvědomit si, že za těmi čísly jsou zničené životy, jsou ženy, které byly zabity mačismem, vraždícím mačismem. E, ti, kteří e, těmi, kteří si myslí, že ženy jim patří, těmi, kteří si myslí, že společnost E, není rovnostářská. To jsou čísla, která dnes 25. listopadu máme povinnost zvednout hlas, nemlčet. My se musíme angažovat a musíme se zasadit o to, abychom skoncovali s tím nejhorším jevem ve společnosti v Evropě. Musíme se zhostit naší odpovědnosti. Nastal čas přestat mluvit a jednat. Ženy nemohou čekat protože den za dnem vidíme, čteme v médiích, v novinách, že ženy prostě jenom proto, že jsou ženami, byly zabity, jejich životy byly zničeny, eh, životy jejich dětí byly zničeny. My potřebujeme žít ve spravedlivější eh, společnosti a je to naše povinnost a naše odpovědnost. A proto my dnes klademe celou řadu otázek Evropské komisi. Není to poprvé, co tady na plenárce vedeme tuto rozpravu. A tak doufáme, že e, díky té dnešní rozpravě e, dospějeme k tomu, že komise se e, zaváže k tomu, že na tom bude pracovat. Chtěli bychom vědět, kdy Evropská komise předloží strategii pro rovnost mezi ženami a muži. Ehm, před tímto parlamentem se vyjádřila k obsahu této strategie a pro nás je zásadní, aby část, pořádná část politiky rovnosti mužů a žen byla měla za prioritu boj proti násilí mezi ženami a muži. A už jsme dosáhli určitého pokroku mezi evropskými institucemi, třeba v oblasti ochrany obětí trestných činů. Před necelým rokem se nám podařilo Eh, prosadit toto, aby došlo k, eh, k transponování takové legislativy do eh, zákonodárství a chtěli bychom vědět také, jak si stojíme co do jednotlivých evropských nástrojů, ochranných nástrojů. Je již po několikáté e, slyšíme a apelujeme, tady existují e, různé programy, informační programy, ale je potřeba přijmout legislativní dokumenty, protože legislativa to je otázka aplikace zákonů ze strany členských států v boji proti násilí. Opakovaně jsme slyšeli, že tady v Evrop, Evropa nemá eh, tu, není tou odpovídající úrovní pro boj proti násilí na lidech, ale my to nevzdáváme, protože pokud jsme dokázali vybavit Evropu pravomocemi v boji proti ekonomické krizi, musíme nalézt také pravomoc pro boj proti násilí eh, na ženách, abychom bojovali za rovnější a spravedlivější společnost společnost. Takže si myslím, že je na čase, abychom my, rada, komise, parlament, abychom všichni našli ty legislativní kapacity, protože nemůžeme dál čekat. Nemůžeme jenom uh, nadarmo mluvit my hovoříme o životech žen, ži, hovoříme o životech poloviny evropské populace. A my si zasloužíme váš respekt, zasloužíme si, abyste nás brali vážně, protože vy můžete dokázat daleko víc. A my bychom se všichni měli angažovat a všechny instituce na všech úrovních. A je nutné nyní spojit naše úsilí, protože ženy si to zaslouží protože eh, je třeba připomenout všechny oběti, všechny osoby, které zavraždili mačističtí teroristé, si zaslouží naše úsilí, protože když hovoříme o budoucnosti našich generací, mluvíme také o budoucnosti našich dcer a to je náš úkol a naše povinnost. Muchas gracias. Děkuji vám. A nyní dávám slovo jménem komise paní Jourové. Vážení poslanci, pane předsedo, dámy a pánové, já jsem vám v první řadě chtěla poděkovat za to, že jste tady nadnesli tak důležité téma u příležitosti dne eh, odstraňování násilí na ženách v Evropské unii. Je to velmi důležitý politický signál, který vysílá jak eh, Evropský parlament a Evropská komise, které se rozhodly Eh, přistoupit k této kampani OSN eh, u příležitosti boje proti násilí na ženách. Víme, že násilí na ženách je pácháno ve všech členských státech Evropské unie. Dokonce v roce 2015 jsou ženy byty, ponižovány, znásilňovány, znetvořovány, pronásledovány, šikanovány a nuceny se provdat. K násilí dochází v jejich domovech s rukou jejich partnerů nebo rodinných příslušníků. K tomuto násilí dochází na pracovišti nebo ve školách od jejich kolegů, eh, studentů nebo nadřízených. Může se to dít eh, na ulicích, na internetu od úplných cizinců. Víme, že jedna, každá třetí žena v Evropské unii eh, zažila ehm, Eh, eh, takové násilí. Má to dopad na jejich zdraví a na jejich eh, rodiny a to zase znásobeně má dopad i na celou společnost a ekonomiku. Boj za rovnost mezi pohlavími a boj proti násilí na ženách musí jít ruku v ruce. Ženy musí mít silnější postavení, musí být eh, v situaci, kdy se budou moci bránit eh, takovýmto útokům. A nemělo by nic bránit tomu, aby mohli plně naplnit svůj potenciál, jak v práci, tak i ve společnosti. Já bych eh, chtěla v prosinci předložit velmi podrobný plán Evropské komise na podporu pohlaví, pardon, rovnosti mezi pohlavími v Evropské unii, takže tento plán rozhodně předložím i na výboru pro Eh, práva žen a rovnost pohlaví. Měl by to být strategický dokument na roky 2016 až 2019. Spolupracovali jsme na tom eh, s různými zainteresovanými stranami a také eh, vaše připomínky byly velmi užitečné. Mezi těmi prioritami budou další opatření, jak podpořit členské státy, aby předcházely a bojovaly všem formám násilí založeného na diskriminaci pohlaví Chceme tedy eh, vůči tomu eh, zajmout velmi komplexní přístup eh, a zlepšovat osvětu a sběr dat o tomto jevu a já samozřejmě začnu přípravou příslušné legislativy. Evropská unie již přijala legislativu na boj proti násilí páchanému na ženách a podpoře obětí, to také v oblasti sexuálního obtěžování, obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání dětí a dětské pornografie. Máme také směrnice o právech obětí, na tom jsme s vámi také spolupracovali. Tato směrnice 16. listopadu, tedy přednedávnem, vstoupila v platnost a mělo by to mít obrovský dopad na některé členské státy, například ty, které budou muset vytvořit struktury na podporu obětí, které jsou důležité také v případě toho, Eh, násilí páchaného na základě pohleví, je tam, kde ještě eh, přítomny nejsou. A Evropská komise bude eh, monitorovat tuto situaci, bude také hlídat dodržování této legislativy a musíme především zajistit to, aby mechanismy na ochranu obětí byly k dispozici všem rizikovým osobám a aby v praxi k tomu skutečně docházely. Od ledna 2015 oběti domácího násilí mají k dispozici posílenou ochranu, když eh, se stěhují nebo cestují do jiného státu, například ty eh, zákazy, zákazy přibližování se k ním nebo ochranné eh, příkazy jsou potom uplatňovány i v těch dalších zemích. Víme, že teď jde také o to, abychom dohledli na to, že ta pravidla na, eh, které jsou, platí pro eh, ochranné příkazy, budou uplatňovány ve všech členských státech. A také nedávno 9. října komise zveřejnila cestovní mapu o tom, jak bude Evropská unie přistupovat k istambulské úmluvě. Tato cestovní mapa je prvním krokem eh, na cestě k přistoupení k této úmluvě a boji proti domácímu násilí. Přístup Evropské unie k této úmluvě bude projevem naše odhodlání bojovat proti tomuto násilí a diskriminaci na základě pohlaví a to i mimo Evropskou unii. Evropská komise také podporuje eh, zlepšování ověty a zapojování občanské společnosti do těchto aktivit a vytváření evropských sítí. V tomto roce na to bylo vyčleněno 8 milionů euro, které tady měly jít na boj eh, proti násilí páchanému na ženách v rámci programu pro občanství. Stejně tak eh, jsme eh, eh, se zapojili do boje proti začování genitálí žen, stejně tak snažíme vyhovět potřebám a potřebám žen a upozornit evropskou veřejnost na tuto problematiku. Jsem také velmi ráda, že minulý týden došlo k rozhodnutí Předělali devět mezinárodních projektů zaměřených na potírání násilí na ženách, a to v celkové výši 4,3 milionů eur. V rámci eh, tohoto osvětového rámce chci také eh, zavést akční plán v roce 2017. Eh, v současné době plánujeme i celou řadu dalších aktivit a rádi bychom přivítali vaši spolupráci. Dále bych chtěla říct několik slov o důležitosti zlepšování našich eh, znalostí o příčinách tohoto násilí. To je nezbytné, protože díky tomu budeme moci lépe monitorovat situaci v Evropské unii a také by nám to mělo umožnit formulovat a lépe provádět naše politiky. Takže Evropská komise spolupracuje s Evropským institutem pro rovnost pohlaví a s Eurostatem, abychom co nejlépe zachytili, zachycovali informace spojené s tímto jevem, abychom zaplnili mezery, které ještě pořád přetrvávají. A na závěr bych chtěla ještě jasně říci, že musíme řešit také um, zneužívání eh, a násilí páchané na internetu. My v Evropské unii již máme politiku na ochranu dětí a mladých žen před šikanou na internetu a kromě toho také Evropská komise vyhlásila výzvu ve výši 3 miliony eur na potírání sexuálního násilí páchaného na ženách. A to i prostřednictvím sociálních médií a internetu. A teď se vyhodnocují předložené nabídky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko. Nyní se dostáváme k jednotlivým politickým skupinám EPP. Paní Tereza Jiménez Barrio, prosím dvě minuty señor presidente děkuji pane, děkuji, předsedo děkuji paní komisařko za vaši angažovanost na straně obětí. Dnes je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. A je třeba si položit otázku, proč takový den potřebujeme. Je potřeba, aby společnost reagovala a k tomu je eh, každá příležitost dobrá, eh, dobrá přizpůs, eh, upozornit společnost na tuto situaci. Nemůžeme zavírat oči a mlčet mělo by, eh, takové praktiky by měly patřit minulosti. Dnes jsou oběti násilí uzavřeny v osamění a mlčení a, a mlčí, zatímco pachatelé těchto trestných činů jsou posilněni. Jestliže eh, muž ženu eh, bije a nebo zabije, eh, tak velmi často je beztrestný. Samozřejmě ženy musí ty své trýznitele eh, udat, ale pak potřebují mít pocit bezpečnosti v souvislosti s ochranným příkazem a, eh, na, eh, a dokument na ochranu obě, obětí. Nás ještě čeká kus práce. Hmm, eh, legislativci mají ještě mnoho práce před sebou a já si kladu otázku eh, ohledně eh, této mm, ochrany na evropské úrovni. Je potřeba bojovat proti tomuto porušování lidských práv, protože 30 žen a dívek je obětí aspoň jednou v životě násilí nebo sexuálního násilí. A já jsem přesvědčená, že je možno působit aktivit v oblasti školství, k zajištění prevence a e, je třeba, aby pachatelé byli více pod kontrolou, protože v ochraně obětí můžeme jít daleko dál. Láska nemá bolet. Láska taky neznamená někoho ovládat a rozhodně nezabíjet. A já jsem velice ráda eh, tomu, co je v nové směrnici. A nyní za sociální demokraty paní Maria Arena. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já nechci připomínat čísla, vy jste je tady uvedli, každá třetí žena v Evropě je nebo byla obětí násilí. A za to čísly jsou ovšem lidé. A jsou to naše dcery, naše sestry, vaše ženy, pánové, jsou to naše kolegyně, Eh, osoby, které nás obklopují. Každá třetí, jestliže se obrátíme, otočíme kolem sebe, tak to znamená, že osoba napravo ode mě nebo nalevo ode mě je nebo byla nebo bude obětí násilí. Máme hovořit o formách násilí, vždy tě známe. Jsou to fyzické, psychologické, ekonomické, sexuální a, a extrém extrému jsou eh, ženy zabité. Dnes jsou to, eh, je to sedm případů denně žen, které jsou zabity prostě jenom proto, že jsou to ženy. Pak je to zmrzačování, obchodování s lidmi, sexuální zneužívání a a opravdu už toho je dost. Je to nesnesitelné a nepřijatelné, abychom v Evropě takovou diskriminaci nechávali projít. Paní komisařko, eh, článek 8 Lisabonské smlouvy říká, že musíme garantovat rovnost mužů a žen v Evropě a vy jste v Evropské komisi strážkyní těchto smluv. Takže my vás žádáme, abyste tu smlouvu aplikovala, nikoli vyrábět plány nebo postupy. My žádáme, aby smlouvy byly aplikovány. Někdy je snažší eh, bránit vlastnické právo než právo na život. Takže my vás žádáme, abyste bránila právo na život pro všechny a pro 50 populace v Evropě zvlášť. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Další řečnici na jednu eh, minutu s jménem frakce EKR je paní von Storch. Děkuji, pane předsedo. Od roku 2004 hovoří parlament pravidelně o násilí páchané na ženách. Máme tady program CITA, tady, tak, eh, tady platí eh, umluvu OSN o eh, eliminaci všech forem diskriminace vůči ženám. Máme také programy na implementaci těchto úmluv, ale co se děje s tím vlastním násilím? Jsme přece všichni proti násilí na těch slabších, tedy včetně žen. Samozřejmě to je eh, tak, ale Evropská unie by nebyla Evropská unie a OSN by nebyla OSN, kdyby tyto eh, myšlenky byly trochu skryté za, slova, za slovy. Do politiky jsou plné slov. Je vůbec možné přijmout nějaký, nějaké usnesení, které by eh, jasně odsuzovalo pásilí páchané na, šen, na, na všech, nejenom na e, ženách, ale i na mužích. Víme, že eh, kolikrát je v některých státech eh, zakázána, zakázán i umělý potrat, no přerušení těhotenství a to je také možné vnímat jako násilí na ženách. Měli bychom také jasně vytyčit, co to přesně představuje to násilí na ženách. Teď za Alde na 3 minuty G. Verhofstadt. Vážení kolegové, násilí na ženách není jenom téma pro ženy. Genderové násilí se týká i mužů a na, prosto jde o smutnou Eh, hanebnou skutečnost, jak už zaznělo, Eh, že každá třetí žena se někdy setkala s nějakou fyzickou nebo eh, fyzickým nebo psychickým násilím eh, a často to bývá právě partner oběti. 2500 úmrtí způsobené těmto násilím, tedy sedm žen každý den přichází o život v důsledku sexuálního útoku, domácího násilí, zneužívání ve vztahu či ehm, mrzačení genitálií. Trvá to již příliš dlouho. Muži se vyhýbali tématu násilí proti ženám, často odsouvali toto téma na okraj jako pouze otázku pro ženy. Ale to je problém, podle mého názoru. Pokud je genderové násilí vnímáno jako téma žen, tak se muži od něj odpojují. A právě my muži musíme toto násilí zastavit. Beztrestnost v souvislosti s násilím na ženám je věcí minulosti. A důležité je, eh, aby ženy oběti eh, se také zapojily. My právě proto potřebujeme celoevropskou strategii proti násilí na ženách. Řada eh, států EU má zákony, které chrání ženy proti násilí, ale jsou také země, které takové zákony a předpisy nemají. A mít by je měli. A eh, podle umluvy musí tedy státy řešit problém násilí na ženách ve všech formách, aby chránili od oběti, aby trestně stíhali pachatele, ale skutečnost je zatím taková, že Istanbulskou úmluvu ratifikovalo pouze 12 členských států Unie. A právě proto musíme udělat něco zásadního, tedy aby přistoupila celá Evropská unie k Istanbulské úmluvě, abychom zaplnili mezery v evropské a národní legislativě a abychom ženy chránili mnohem lépe, než je chráníme nyní a abychom také e, odsoudili země, které mají e, krev na rukou. Tedy nulová tolerance, to je jediná cesta ku předu v boji proti násilí na ženách. A nejenom ženy, ale muži a ženy se musí spojit a promluvit, prolomit ticho. Děkuji vám. Pani, pane Korniku, já jsem říkal na úvod e, této schůze, že e, eh, nebudou žádné modré karty, protože e, vystupuje pouze jeden řečník za e, politickou skupinu. A nyní za e, frakci GUE NGL pan, paní Malin Bjerg. i Násilí na ženách je e, hruza, která kolikrát e, se odehrává v tichu, kdy eh, se to mnozí snaží ignorovat, kolikrát násilí páchané muži na ženách pokračuje. A přitom eh, veřejné osoby, které se to dopustily, eh, jsou dále akceptovány. víme, že například Eh, Roman Polansky nebo Dominik Stroskán a další veřejné osobnosti z různých členských států eh, jsou ehm, také pachatele násilí na ženách. Neměli bychom eh, to ignorovat. Měli bychom pomoci ženám ve světě a v tomto smyslu je potřeba ratifikovat Istanbulskou úmluvu na základě toho potom můžeme vytvořit speciálně vyškolenou eh, policii nebo policejní jednotky, speciální soudce, kteří budou dbát na potřeby těchto obětí a žádáme také, aby ti eh, lidé, kteří se starají o eh, ženy uprchlíky, tak aby byli vybaveni znalostmi, zkušenostmi, aby prošli školením a mohli to zohlednit ve své práci a také, aby měli přístup k možnosti eh, se eh, vyškolit sebeobraně. Je potřeba eh, bojovat také proti té kultuře ticha, která umožňuje ženy znázorňovat ve špatném světle a přitom muži potom mají jakýsi biankošek a mohou dělat, co chtějí. Nedostatek návrhu od komise je takým si mlčenlivým souhlasem té současné praxe Potřebujeme mít konkrétní návrhy od komise a to, co nejdříve, jinak je to nepřijatelné. Vielen Dank. Děkuji. A teď za frakci zelených pan Chorty Sebastián. Gracias, señor Gracias, señor... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. My jsme dnes ráno věnovali tři hodiny Eh, pařížským atentátům a teroristické hrozbě. Teď máme necelou hodinu na to, abychom hovořili o velice rozšířeném násilném jevu v Evropě. Can I start again? Mohu začít znovu? Děkuji. Takže, opakuji. Jak jsem říkal, dnes ráno jsme věnovali tři hodiny atentátům v Paříži a teroristické hrozbě. Teď máme necelou hodinu na to, abychom hovořili o hlavní příčině Um, úmrtnosti v Evropě na, eh, z důvodu násilného úmrtí. Je to jev, který vede k daleko více mrtvým než terorismus. Eh, už to tady zaznělo, ale prostě každá třetí Evropanka eh, se setká s násilím, každá čtvrtá se setká s sexuálně motivovaným násilím. Bude, co my proti tomu děláme? Některé členské státy mají legislativu, která umožňuje pachatelům skrývat se a unikat eh, spravedlnosti. A už je opravdu naléhavé jednat, protože každý den eh, dochází k tomu, že některé ženy zabije ten, kdo je takzvaně miluje. A ženy jsou často nucené opustit domov, přestože oni jsou tím tou obětí je potřeba maximálně vyvíjet tlak na státy a vlády, které nesplňují své mm, povinnosti, které jsou spolupachatel matkami, eh, které eh, přehlížejí eh, mačistické představy. Já chápu, paní komisařko, že to je mm, problém pravomocí, ale my jsme tady strážci rovnosti a to je největší útok na rovnost, které si lze představit. Takže prosím, jednejte a jednejte rychle. Vielen Dank für die EFDD-Fraktion. Děkuji, za e paní Daniela Aito, také na minutu a půl. Grazie, prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes je symbolický den. Uvědomujeme si že i ve státech, kde byla ratifikována Istanbulská umluva, jako Itálie, kde existují zákony proti násilí na ženách, se i nadále setkáváme s problémy, ať už s uplatňováním práva v praxi, nebo také ve vynášení trestů. Ehm, velmi často jsou tresty za násilí na ženách nízké. Ehm, nezapomínejme však na oběti. Ehm, snížení Eh, přísnosti trestů či eh, uplatňování alternativních trestů pro tyto pachatele, eh, to je velmi nespravedlivé pro oběti tohoto násilí. My bychom rádi viděli něco jiného než subjektivní rozhodnutí soudce při tom, když zjistí, že třeba šlo o pronásledování té ženy stalking. A musíme si také uvědomit, že také eh, pra- soudní praxe, všetně výše trestů, eh, jsou odpovídající. Stává se totiž, že se pachatel prostě vrátí ke svému předchozímu životu bez problému, na rozdíl od obětí, která je poznamenaná téměř na celý život. Děkuji. E Atkinson. Děkuji, Janet eh, Atkinson. Zajím, uvažovali jste o tom, že byste si nejdříve měli udělat pořádek doma. Já jsem byla obětí eh, verbální psychického i fyzického násilí tady ve Štrasburku. A když jsem navštívila jednání, tak eh, mě zde bylo velice hrubě nadáváno ze strany kolegů. A je to přijatelné, musíme si klást otázku. A za druhé, eh, eh, zelená poslankyně také použila další nadávky. A také jsem zažila stalking ze strany na novinářů, Eh, eh, kdy se snažili eh, vést se mnou interview, kdy chtěli takzvaně ukázat, že jsem opilá. A mm, za druhé strany vidíme, že také velký, že člověk, který byl zcela opilý, nesl kameru a pronásledoval mě e, po chodbě, běžel za mnou, e, až e, pokud by uklouzl, tak by mě svým tělem rozdrtil. Zcela jistě ten člověk nenávidí ženy, zvláště ženy, které jsou úspěšné. Je to přijatelné? Zdá se, že eh, žena může být klidně zneužívána, pokud patří středopravici, pokud eh, vá někdo použije ty nadávky, které, eh, s kterými musíme žít my, tak by byli všichni šokováni. Najednou by předseda parlamentu vydal prohlášení a mám tady já nějakou podporu ticho. To mluví za vše. Děkuji vám a Nyní za nezařazené poslance bude mluvit Diane Dodds na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V dnešní společnosti je násilí na ženách v podobě mnoha neakceptovatelných forem. Můžeme se podívat jenom na obchodování s lidmi a jaký dopad to má na životy žen, které byly prodány k sexuálnímu zneužívání a vykořišťování. Já sice souhlasím s panem Frostatem v tom, že tento typ násilí není zaměřen výlučně na ženy, tak v tento den Mezinárodního boje proti násilí na ženách eh, bychom si měli připomenout, že u nás je řada obětí. Eh, v Severním Irsku například byl předložen návrh zákona, který by měl zlepšit jejich postavení. Je potřeba tomu čelit a já doufám, že to bude sloužit jako precedent pro další členské státy. A dále bych chtěla poukázat eh, na další práci dobrovolných organizací, které řeší eh, domácí násilí a sexuální násilí na ženách tím, že jim poskytuje bydlení, pokud byly eh, zneužívány ve svém domově. Tato organizace pomáhá těmto ženám se vrátit zpátky do života prostřednictvím různých služeb. Děkuji vám. A teď se eh, vracíme znovu ke a Já dám slovo paní komisarce Jourové. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za rozpravu. Ano, všichni musíme dělat víc nejenom Evropská komise, na všech úrovních musíme jednat. A vy jste zde zmínili, že komise je strážcem smluv, konkrétně článku 8, který zajišťuje rovnoprávnost. A Eh, samozřejmě na rovnoprávnosti mě osobně velmi záleží a proto chci připravit účinná opatření, účinné kroky a účinné nástroje. Eh, voláte po nové legislativě eh, také jsem jasně řekla, že přistoupíme k istambulské úmluvě, když hovoříme o možné nové směrnici, o potírání násilí na ženách, tak sama nemohu vážně hovořit o směrnici jako nástroj, který ten problém vyřeší rychle. Podívejme se na proces přípravy evropské eh, legislativy. Nekritizují jej, ale i když najdeme právní základ pro takovýto předpis, bude trvat několik let, než se nám podaří jej přenést do právních předpisů členských států, aby mohla začít tedy fungovat v praxi. Zde hovořím zcela otevřeně o jiných nástrojích a chci prohlásit, že je problém s právním základem pro takové právní předpisy vzhledem k tomu, že násilí na ženách je samozřejmě trestným činem pochybení, celá jasným Ehm, a tady mohou členské státy používat vlastní eh, pravomoci v trestně právní oblasti. My uděláme maximum, budeme zajišťovat také přistoupení k istambulské úmluvě, která nám dá kompetence jednat také eh, v oblasti legislativy. Co však vnímám jako účinnější nástroj, je investovat dostupné finanční prostředky eh, do osvětových kampaní, zvyšování povědomí, podpory organizací občanské společnosti a vzdělávání expertů a odborníků, kteří by měli lépe pomáhat obětem násilí. Hovoříme-li o dalších aktérech, ta komise eh, bude podporovat i další subjekty. Musíme se věnovat především těm členským státům, které na jedné straně podporujeme, ale současné straně na ně působíme v tom směru, aby ehm, ehm, připravili nezbytnou legislativu. Musíme také otevřeně hovořit o společnosti jako takové, násilí na ženách, k němuž dochází. Dochází s jakýmsi tichým souhlasem celé společnosti, jako by násilí na ženách bylo něco normálního. V některých členských státech to dokonce i média tiše akceptují. Právě tímto směrem bychom se měli ve svém působení vydat a snažit se situaci napravit. Hovořme také o místních společenstvích. Ty nemohou být slepé právě eh, k tomuto jevu, eh, pokud zaznamenají, eh, že dochází k násilí. A co například oběti samotné, dámy a pánové? Já mám statistiky z poslední doby, podle nichž pouze 15 násilí na ženách je nahlášeno příslušným úřadům oběti mlčí. A to proto, že často těm orgánům dostatečně nevěří. E, nevěří, že jim pomohou. A proto máme směrnici na ochranu obětí. Oběti by se neměly obávat nahlásit případy takového násilí a měly by očekávat účinnou pomoc a podporu od e, příslušných orgánů. A v neposlední řadě, zmínil to tady pan Frhovštad, e, jsou to muži samotní, ano. I oni Eh, musí eh, přispět k nápravě situace. Byla jsem v poslední době ve Švédsku, kde mají velmi kvalitní programy eh, zaměřené na muže, kteří samozřejmě by měli sehrát zásadní úlohu v podírání násilí na ženách protože pokud oni ten jev nepochopí a nepochopí, že je potřeba změna, tak se nic nezmění. Je to samozřejmě komplexní problematika a ta si žádá samozřejmě soubor opatření eh, ze strany různých aktérů na různých úrovních, Učiňme to tedy společně. Já vám ráda podrobněji tuto oblast vysvětlím, až budeme hovořit o genderové strategii na zasedání výboru FAM eh, v polovině prosince. Pohovořím o konkrétních plánech komise. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Tím končím.